i e, požádali o e, zrušení parlamentní imunity paní Gressle e, z titulu vyšetřování této osoby a francouzské orgány poslali žádost zrušit parlamentní imunitu pana Steva Brioze v rámci vyšetřování opět v souladu s jednacím řádem. Tyto žádosti byly postoupeny právnímu výboru našeho parlamentu a obdržel jsem od SAD